So, good afternoon. Dobré, od, dobré odpoledne, vítejte na naši společnou schůzi výboru DV a výboru AFET. První téma je schválení pořadu jednání, nechci navrhnout žádné změny, takže můžeme program schválit tak, jak je. Ano, děkuji. Téma číslo dva je sdělení. Předsedy nemám žádná sdělení pro vás takže můžeme přejít k bodu číslo 3. A proto jsme se zde vlastně všichni sešli, to je výměna názoru s Abdalou Hamdokem, premiérem Sudánu. Vážení kolegové, rád bych vás všechny přivítal na naší společné schůzi výboru DV a AVET, AFED při příležitosti této výměny názoru s premiérem Sudenu Máme v současné době svátky, sváteční volný den eh, v evropských státech, takže proto hodně poslanců má povinnosti ve svých státech, nicméně několik poslanců se sem dostavilo. Pane primátore, dovolte mi co nejsrdečněji vás přivítat jménem obou našich výborů v našem parlamentu je to, vaše přítomnost svědčí o důležitých politických změnách, ke kterým došlo s jmenováním vaší vlády, která představuje nové období v Sudánu. Chtěli bychom si podiskutovat o budoucnosti vaší země a, jeho, a jejich vztazích s Evropskou unii. Nyní vám tedy předám bezdal slovo panu Vaškovskému, který je mi spolu předseda, jakožto předseda výboru. A děkuji. Já bych také rád přivítal pana premiéra Sudánu na společné schůzi našich výboru podpis ústavního prohlášení z 30. Eh, srpna 2019 je velkým úspěchem pro sudánský lid v rámci zajištění míru, stability. Evropský parlament pozorně sleduje toto přechodné období a podporuje úsilí Sudánu na cestě k demokracii. Vláda, kterou vedete, je klíčová pro dosažení těchto cílů a pro nastolení právního státu ve vaší zemi. Samozřejmě to bude obtížná cesta, ale je to opravdu zásadní pro budoucnost Sudánu, aby vlastně tento přechod jednotlivých institucí pokračoval a byl úspěšně završen. Evropská unie podporuje Sudán a nadále tak bude činit pro blaho sudánského lidu. Děkuji. A nyní tedy dávám znovu slovo kolegovi. Děkuji, pane Vašekovsky. Evropská unie se zavázala k podpoře sudánského lidu i přes tedy politickou neschodu s minulou vládou byla to jedna z hlavních oblastí spolupráce pro rozvoj se Sudánem od roku 2060. Ta studie Evropská unie 188 milionů euro Eh, věnovala pro svěřenecký fond pro Afriku, který by vlastně měl pokrývat náklady na stabilizaci a také čelit problémům ilegální migrace. V souvislosti také s humanitární pomocí Evropská unie poskytla humanitární pomoc ve výši 463 milionů euro od roku 2011, zejména v oblastech bezpečnosti, zásobování potravinami, e, Samozřejmě zlepšování přístupu je vítané, humanitární situace je nadále e, špatná, miliony uprchlíků jsou vlastně v vaší zemi. Chceme si s vámi podiskutovat o tom, jak by se situace mohla zlepšit. Evropská situace, e, Evropská unie je připravena zvýšit svou humanitární pomoc, své intervence v Sudánu. Jsou to věci společ- zájmu, které by měly sloužit ke prohloubení spolupráce mezi EU, k posílení obchodu, boje proti klimatickým změnám, boje proti nelegální migraci. Pane eh, premiére, my bychom rádi od vás slyšeli, jak vidíte situaci ve vaší zemi a jak eh, vnímáte vztahy mezi Evropskou unii a Sudánem. Pane premiére, máte slovo. Thank you very much, eh, chair. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dobré odpoledne, dobrý večer, dámy a pánové, vážení pánové předsedové, vážení poslanci a vážené poslankyně obou výborů tedy výboru pro rozvoj a výboru pro zahraniční politiku. Je mi velkou ctí, že před vás mohu přestoupit jako premiér přechodné vlády Sudánu. Na samý začátek bych eh, vám rád řekl, jak jsme vděční. Chtěl bych vám poděkovat a vyzdvihnout Evropskou unii za její neutuchající podporu sudánského lidu v jeho boji. Podporovali jste nás během diktatury a to nám umožnilo dostat se do fáze, ve které dnes jsme. Já vám za to mnohokrát děkuji a chci vás ujistit, že vaši podpory si suránský lid velmi cení. Ve svém stručném projevu bych eh, se s vámi rád podělil o priority přechodné vlády, o výzvy, které před ní stojí, ale také o očekávání, která máme vůči vztahu s Evropskou unii. Než se dostanu k prioritám, rád bych se krátce zmínil o tom, jak Vnímáme změny, které nastaly v Sudánu za posledních 7-8 měsíců. Jistě jste události sledovali. Změna v Sudánu je skutečně hluboká a týká se celé země. V nedávné minulosti, tedy za posledních 60 let, jsme změny, změn zaznamenali několik. A v regionu jsme byli opravdu průkopníky a v, v eh, roce 64, potom v roce 85 a teď eh, v roce 2019 jsme vždy svrhli diktátory. Předchozí dvě transformace si týkaly pouze centra naší země, zatímco tentokrát došlo k mobilizaci celé země skutečně. Byly tam veliké demonstrace, na, které se, na který se účastnili lidé z Darfuru, ze severu, z jihu, z východu, ze západu. Všichni se sjeli do hlavního města. Je to zároveň změna, která je výjimečná i z jiného pohledu a liší se od zbytku vývoje v našem regionu. Vidíte, že tam probíhají všude krize, ve Středoafrické republice, v Libii, v Jemenu, v Sýrii, v Somálii, jenom abych jich zmínil pár. Naše změna byla mírová. A nereagovali jsme na žádné provokace bývalého režimu a nepřistoupili jsme na to, aby se to začalo řešit násilím. To tedy za prvé. Za druhé, tuto revoluci vedly ženy a mládež ženy se skutečně postavily do čela těchto změn. Zároveň je potřeba říci, že ten boj byl opravdu velmi uh, odolný. Vždy, vždy, když jsme měli pocit, že to vyprchává, tak jsme najednou byli před, překvapeni tím, jak života schopný a odolný tento pohyb je a jak se do něho, zapojuješ, jak se do něho zapojí široké vrstvy naší veřejnosti. Nyní už k prioritám přechodné vlády. Po dlouhém a složitém období se nám podařilo ustanovit přechodná přechodné systémy. Vytvořili jsme svrchovanou radu, ministerskou radu a také jsme obsadili vrcholná místa v justici. Rád bych doufal, že se dá říci, že jsme se drželi sloganu této revoluce, který zněl svoboda, mír a spravedlnost. A z toho právě vycházelo deset priorit, které jsme se nastavili pro přechodné období. Prioritou číslo jedna bylo ukončit válku a zajistit udržitelný mír. Od prvního dne tohoto procesu jsme se drželi této priority. Není náhodou, že první návštěva mimo Chartum byla v Džubě na jihu Sudánu, po té, co jsem nastoupil do funkce. Jsme jedna země, byli jsme jedna země, pořád se vnímáme jako jeden národ ve dvou zemích, máme skvělý vztah Nezávislost Jižního Sudánu nemůže být spochybňována, je to vyjádření vůle milionu jeho Sudánců, kteří chtěli být nezávislí a my s tím, my to respektujeme. Nicméně máme 2000 km dlouhé hranice. Navíc kulturně, historicky máme spoustu věcí společných. To tež platí pro naši budoucnost. V Džubě jsme se také mohli setkat s vedoucími představiteli ozbrojených sil nebo ozbrojených skupin které hodně přispěly k dnešním změnám. Když s nimi vyjednáváme, tak v podstatě nevyjednáváme s tím druhým. Vyjednáváme s lidmi, kteří s námi mají mnoho společného. Doufáme, že v rekordní chvíli se nám podaří vyjednat mír. Kromě toho jsme se také snažili během posledních eh, dní řešit spoustu problémů, které měly poslední desetiletí. Například přístup humanitární pomoci, Vydali jsme pokyny a prohlášení ve smyslu nutnosti zajištění neomezeného přístupu nejenom přes linie, ale také přes hranice. Je potřeba, aby humanitární pomoc se v oblastech, kde ji lidi potřebují, se do oblasti, ve které lidi potřebují, dostala. Spustili jsme také praktické kroky. Minulý týden jsem byl v Darfuru, navštívil jsem tam tábory eh, místně vysídlených občanů. A bylo to poprvé, kdy lidé v těchto táborech měli možnost se setkat s někým výše postaveným z centra. A mám pocit, že jsem tam zanechal dojem, že je možné zajistit mír a že teď je na to ta vhodná chvíle. Naše druhá priorita se týká hospodářské krize a oživení národního hospodářství. My jsme zdědili 30 let problému s řízením našeho hospodářství, které je v hluboké krizi, ceny jdou ceny jdou zaražejícím způsobem nahoru, dochází k hyperinflaci, eh, k měnové krizi, bankovní sektor téměř spadá. Takže při řešení hospodářské krize naší první prioritou bude zastavit tento neblahý vývoj a naopak posunout zemi směrem k oživení. Sudán je bohatá země, pokud tedy bude řádně hospodařit se svými zdroji a pokud tím zajistí přebytkový rozpočet. Druhá a třetí priorita bude reforma a restrukturalizace státních institucí. Některé instituce v minulosti byly zásadně poničeny a my se je budeme snažit obnovit. Za čtvrté, chceme položit silné základy pro právní stát, transparentnost, odpovědnost, spravedlnost a především spravedlnost v přechodném období, což je navázáno na mírový proces. Rádi bychom nastavili procesy, které nám umožní dostat se do situace, ve které oběti budou moci věřit, že bylo spravedlnosti učiněno za dost. Dále je potřeba bojovat s korupcí a je potřeba získat zpátky ukradená aktiva. Protože miliardy dolarů byly ukradeny a někde ve světě se nacházejí a my se je budeme snažit získat zpět, což by mohlo zásadně pomoci s řešením finanční nouze a rozvojových potřeb. Za další, chceme pracovat na spravedlivé a velmi zasloužené účasti žen ve strukturách přechodné vlády. A chtěl bych říci, že ve struktuře svrchované rady, která má 11 členů, sedí dvě ženy a jedna z nich je koptská křesťanka. Což je malinká menšina u nás, ale přesto jsme si říkali, že to je věc, kterou je potřeba řešit. Že to určitě přispěje k tomu, aby naše menšiny byly lépe zastoupeny. V samotné vládě máme čtyři ministrině. A mám tady sebou ministrině pro sociální záležitosti a práci. A ještě důležitější možná je, že v podstatě poprvé za své dějiny máme na čele justice ženu. Snažíme se ustanovit legislativní radu, doufáme, že k tomu dojde brzy a nastavíme si to tak, že minimálně 40 účastníků by měly být ženy. Máme za to, že to je krok dobrým směrem, zatím ještě nejsme úplně spokojeni, ale alespoň se to tedy ubírá správným směrem. Co se týče zastoupení žen a mládeže, tak v podstatě poprvé místo rektoře na univerzitách do tohoto byli zapojeni a už to má teď dopad na eh, studenty a studentky. Prostě když jdou na vysokou školu, kde více rektorkou je žena, tak eh, existuje daleko větší tendence, že, tam, že se tam hlásí i studentky. Mnozí z vás možná řeknou, že to je revoluční a sezónní záležitost, ale já mám pocit, že se to dá se skutečnou prací uchovat pokud se tedy jak muži, tak ženy budou skutečně zabývat otázkou zastoupení žen. Za osmé, další prioritou tedy bude vyvážená zahraniční politika, založená na vzájemné úctě a nevměšování se do vnitřních záležitostí. Minulý režim poškozoval naše zahraniční stavy, e, vztahy mnoho desetiletí a my se to snažíme teď napravit. Dále je potřeba se zabývat nezaměstnaností mládeže, respektive tedy zaměstnaností mládeže. Rádi bychom ve své zemi vytvořili prostředí, ve kterém mladá generace, naše budoucnost, zůstane v Sudánu a nebude se vydávat na nebezpečnou cestu přes Středomoří. My si je prostě chceme nechat doma, protože migrace, emigrace pro nás je rozvojový problém. A pokud budete schopni s námi na tom spolupracovat, tak snad vytvoříme vzájemně výhodnou situaci. My budeme vytvářet budoucnost a šan, budoucí šance pro mladé lidi a doufáme, že tedy zůstanou doma. Další prioritou je sociální oblast. Především zdravotnictví, školství a rozvoj lidských zdrojů. Minulý režim používal 78% našich zdrojů pro válečné účely a nový mírový režim bude moci daleko více zdrojů, většinu našich zdrojů a vložit do rozvoje našich lidí. A určitě budete souhlasit se mnou v tom, že žádný národ nemůže prosperovat, pokud nebude rozvíjet své občany. Před koncem přechodného období proběhne meziinstituční konference, která nám pomůže řešit otázky řízení zprávy veřejných a rozvoj. A také budeme schopni uspořádat volby, v rámci kterých naši občané budou moci vyjádřit svou vůli, vybrat si vládu a my ji potom předáme moc. Pane předsedo, s vaším dovolením bych se nyní zabýval výzvami. Nechci totiž říkat, že všechno je u nás procházka růžovým sadem. Diktatura padla a teď už všechno bude v pořádku. Zdaleka ne. Stojíme před řadou výzev. První z nich je, aby mírový proces proběhl správně. Vyjednávání probíhá na různých frontách, máme řadu aktérů, jak národních, tak regionálních. To je určitá výzva, ale máme pocit, že je vhodná příležitost k dosažení míru. Hlavním problémem jsou ekonomické výzvy. A prezident Clinton říkal, že všechno je ekonomice a měl velkou pravdu, protože pokud nevyřešíme ekonomiku, nevyřešíme nic. Je také potřeba najít financování pro tyto reformní programy. Restrukturalizace státního sektoru, ať už tedy toho veřejného anebo obraného, to je velká výzva. A předpokládám, že sledujete i problematiku seznamu států sponzorujících terorismus. To je americký seznam, na kterém se Sudán objevil. Dostat se z tohoto seznamu pryč je pro nás velice důležité. Potřebuje to několik procesů. Samozřejmě chápeme z minulých důvodů, proč se tam ten seznam, proč se tam Sudán dostal, ale teď si myslím, že opravdu nejsme země, která by podporovala terorismus. To ani náhodou. Naopak jsme mírumilovný národ a ve spolupráci s vámi a s vaší podporou snad se nám podaří americkou vládu přesvědčit o tom, aby Sudán vyškrtla z tohoto seznamu. Pracujeme na tom také s americkými přáteli a doufáme, že brzy tato snaha dospěje k pozitivnímu závěru a následně se naše země otevře i pro investice. Kromě toho samotný, samotný přechod je politickou výzvou. Naši lidé mají obrovská očekávání, dosahující až do nebe a prostě zvládnout je bude velice těžké. Přistupujeme k tomu transparentně, otevřeně, nebudeme lidi šidit, ani nic namlouvat, oni vědí, že to je veliký problém, že konec konců čelíme posledním 30 letům a co jsme z nich zdědili že bude těžké vytvořit společný projekt pro naši zemi a položit základ pro demokratizaci. V poslední části svého krátkého vystoupení bych eh, se rád zabýval tím, co očekáváme od svých partnerů. Velmi si ceníme vaší podpory, budeme rádi, když nám budete po boku i na této cestě. A zaznamenali jsme řadu signálů ze strany Evropské komise od vás a od Rady ministrů zahraničních věcí, které považujeme za pozitivní. Mám tedy za to, že s Evropskou unii nás bude poutat strategičtější partnerství, které bude mobilizovat zdroje k mírovému vývoji. Jenom krátce bych zmínil, co tedy očekáváme od tohoto partnerství. Za prvé bychom rádi, abyste podpořili mírový proces a mírové vyjednávání, a to jak politicky, tak technicky. A s podporou mírového procesu také souvisí financování vývoje po konfliktech. Za druhé je potřeba mobilizovat humanitární zdroje, k naplnění přechodných priorit a jsme velice rádi, že Evropská komise dnes dopoledne uvedla, že poskytne další prostředky na podporu těchto priorit. Rádi bychom také, abyste nám pomohli a ve snaze vyškrtnout Sudán ze seznamu států podporujících terorismus. Ve středně a dlouhodobém horizontu bychom rádi, abyste podpořili suránskou ekonomiku, a to investicemi, technologickými partnerstvími, protože už vlastně velmi dlouho jsme byli uzavřeni kvůli politice bývalého režimu před zahraničními investicemi. Teď bychom rádi, aby evropské firmy a evropský kapitál se k nám vrátili a spolupracovali s námi je tam spousta příležitostí vytváření infrastruktury, budování silnic, zemědělství, hornictví, těžba. Eh, perspektivních odvětví je u nás opravdu hodně. A kromě toho také doufáme, že nás podpoříte i v budování kapacit, především co se týče našich institucí, o tom už jsem hovořil. A závěrem chci tedy říci, že Sudán doufá, že nastane plnoprávná spolupráce s mezinárodními partnery a s mezinárodním společenstvím a budeme doufat ve vytvoření strategického partnerství s Evropskou unii a že budeme společně schopni řešit zmíněné problémy. Čeká nás nový úsvit, který v Sudánu nastal a na podporu bychom se společně měli dívat jako na strategický zájem, protože pokud se vám to povede a pokud se nám to povede v Sudánu, tak je to obrovská příležitost pro celý region, že to může začít fungovat jako pozitivní lavira. A bude to mít dopad na sedm zemí, které máme ve svém sousedství a možná i dále. Takže děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji za to, že jste mě dali tuto možnost zde vystoupit. Děkuji. Uh, thank you. Děkuji vám, pane premiére za to, že jste nám popsal eh, situaci ve vaší zemi, která je velmi obtížná, ale samozřejmě také plná naděje. A teď mi eh, dovolte, abych zahájil debatu. Nejprve dáme slovo koordinátorům, dalším eh, členům našeho výboru a také zástupcům Evropské komise. A i vám, pane premiére, pokud budete chtít a jako První bude hovořit pan Gáler za EPP. Děkuji, pane premiére, vítejte eh, u nás v Evropském parlamentu. Jsme velmi rádi, že tady můžeme přivítat zástupce nové sudánské vlády. Já už tady v parlamentu jsem více než 20 let a za těch 20 let jsem mnohokrát navštívil společné schůze parlamentního zhromáždění Evropské unie a Africké unie, ale ta diskuze s vašimi tehdejšími zástupci nebyla vždy úplně eh, eh, příjemná, musím eh, přiznat. A proto jsem velmi rád, že teď jsme svědky nového začátku v Sudánu a nového vztahu mezi námi. Minulost samozřejmě změnit nemůžeme, ale můžeme společně všichni spolupracovat na lepší budoucnosti. Mohl bych mít celou řadu otázek, ale eh, mám eh, málo času. Vy jste eh, mluvil o Jafuru. To je region, který nás zaměstnával dlouhá léta. Mě by zajímalo, jaké konkrétní kroky ve spolupráci s mezinárodními humanitárními organizacemi a Evropskou unii tady podnikáte proto, aby se ta místní eh, situace zlepšila. abyste jste hovořil o těch vnitřně vysílených osobách. Máte nějaký konkrétní plán, na, jak je usadit eh, na těch místech, odkud pocházejí? A potom eh, se chci zeptat, jestli kromě té návštěvy, kterou jste tam vykonal, máte nějaké další kroky, jak Eh, znovu nastolit důvěru místních obyvatel k centrální vládě v Chartumu. A další téma, které mě zajímá, se týká vašeho vztahu s Jižním Súdánem. Nemluvím těch o těch eh, nedávných událostech tam, ale myslím, že by bylo dobře se dohodnout na vývozu ropy, která se nachází z větší části na jihu, nicméně Eh, ten eh, ropovod vede do přístavu Port Sudan, který je ve vašich rukách, takže by bylo mm, vzájemně výhodné, kdyby ta spolupráce fungovala dobře, protože by to mohlo eh, být prospěšné pro obě strany. Jak to teď vypadá s tím vývozem ropy? Jsou sdíleny zisky z vývozu? Jaká platí dohoda mezi vámi v této oblasti? A to je prozatím všechno, protože i ostatní chtějí položit své otázky. Děkuji. Pan Helveny tady není, už odešel. V tom případě Pavika z SAD. Děkuji, pane předsedo, pane premiére, vítejte. Mm mezi námi. Jsme velmi rádi, že jste přišel nám podat eh, aktuální informace o situaci v vaší zemi. A já vám samozřejmě chci popřát eh, co nejvíce úspěchů. Mám eh, na vás dvě otázky. Už jste se o tom v krátkosti zmínil. Vy jste se zmiňoval o velmi špatné situaci ve veřejných financích a o dluhovém břemenu a o té stížené schopnosti vybírat daně, tedy to, což vede k tomu, že centrální vláda nemůže poskytovat eh, některé veřejné služby, což je očekávání asi obyvatel. A můžete tedy popsat, co eh, můžete udělat pro to, aby se ta situace trochu napravila. Moje úplně jiná otázka se týká dlouhodobých eh, obav ohledně sporu o sdílení vody v Nilu vzhledem k budování přehrady v Etiopii na Horním Nilu. V posledních týdnech jsme uslyšeli i dobré zprávy, co se této situace týče, což mě by zajímalo, jak se na to díváte vy, jestli jste optimistou a jestli si myslíte, že se podaří tento spor vyřešit, aby nedošlo k nějakému narušení vztahu mezi těmito státy, ale také, že to nebude mít eh, negativní dopad na ekonomický vývoj. Pan Timotevič za SAD. Děkuji. Pane premiére, já jsem byl kdysi premiérem ve své zemi v Polsku, dovedu tedy velmi dobře představit, s čím se musíte potíkat a jaký je ten pocit vaší osobní zodpovědnosti za situaci tam. Já to, ten vývoj vaší zemi sleduji již více než 40 let a mám proto i trochu osobní důvod, protože jsem před 40 lety eh, měl eh, ve Varšavě přítele ze Sudánu, který eh, ve Varšavě studoval, dělal tam doktorát al-Malik a od té doby už eh, u mě vždycky byl velký zájem o Súdán, takže eh, jsem zažil ty různé diktatury v vaší zemi. Samozřejmě, že chápu mm, tu hierarchii vašich priorit. Chápu, že vám jde hlavně o zajištění eh, ekonomické situace abyste tím vyšel vstříc očekávání vašich občanů, to je asi zásadní věc. Ale jako desátý bod jste uváděl i demokracii. Já chápu, jak obtížné je budování demokracie jako takové po všech těch traumatických událostech, no tragických událostech ve vaší zemi. Ale řekněte mi, eh, zda se mílím, když řeknu, že ten obrovský pokrok, který vedl k odstranění diktátora před několika měsíce, nebyly jenom jeho zločiny, ale byla to i velmi silná touha lidí po tom, aby jejich práva byla dodržována, aby eh, byla zavedena demokracie v vaší zemi. Mohl byste nám také říci, eh, do jaké míry v tom hrál, eh, hrál roli vývoj ve vaší sousední zemi, v Etiopii? Protože jak Sudan, tak Etiopie prošly velmi bouřlivým obdobím. Jsou tady určité zkušenosti s politickými ekonomickými reformami Je to velmi důležitý eh, soused. Můžete říci, že vás eh, tento příklad eh, také inspiroval nebo bude inspirovat? Ještě několik otázek pan Kanku. Paní Kanku. Děkuji, pane premiére. Já mám na vás relativně těžkou otázku. Dovedu si představit, že může být eh, obtížné pro vás odpovědět. Přáli bychom se, aby mm, této věci nepanovalo tolik eh, studu. Týká se to osudu mnoho žen, včetně eh, mé země původu. Týká se to sňatku dívek, třetina dívek Eh, nebo nezletilých dívek vstupuje do manželství u nás, eh, v země, ze které pocházím, Burkina Faso, je to ještě horší. V Sudánu také dívky vystaveny násilí od eh, raného věku. Dokonce došlo i k aukci jedné dívky na Facebooku. A ten pachatel za ně nebo bylo mi zabídnuto stát do krav. A také jsem v tomto ro- tento rok četla, že jedna dívka byla ukamenována, ta, co se postavila proti svému manželovi, kterému byla vnucena. E, ta dívka byla velmi osamocená, a týká se to tedy třetiny žen eh, nebo dívek v Africe. Znamená to tedy, že eh, dvě třetiny eh, dívek ve vaší zemi mají to štěstí, které jsem měla já, sice že nás otec posílal do škol a to by mohlo pomoci, kdyby se to zlepšilo, aby byl využíván tento ekonomický potenciál přes zlepšení eh, vzdělávání dívek v Sudánu že pořád eh, je upíráno eh, nezletilým dívkám právo navštěvovat školu. A proto mě zajímalo, jaká naléhavá opatření podniknete v Sudánu, aby dívky a ženy nebyly nuceny do, do manželství a jak chcete změnit váš právní systém, abyste jim pomohl aby nebyly nuceny se postavit eh, s nožem v ruce svým eh, mužům. Bylo by dobře, aby i náboženství vůdci vaší zemi eh, akceptovali toto právo. Já už jsem říkala, že Burkina Faso polovina dívek je provdána ještě v nezletělém věku. Já jsem také mohla být jednou z nich, ale naštěstí mě otec poslal do školy. Eh, takže co uděláte pro to, aby se zlepšila účast žen na vzdělávání a jak vám v tom můžeme pomoci? Děkuji pan Manda za EPP. Děkuji, jsme velmi eh, rádi, že jste, eh, pane premiére, navštívil Evropský parlament. Je to vynikající příležitost pro dialog a pro sdílení stejných názoru. Já bych eh, chtěl využít této příležitosti, bych vás zeptal na to, jaký je vztah Sudánu k Číně a k Rusku. Zajímal by mě, zda byste nám mohl poskytnout váš vhled eh, na tuto problematiku nebo na to, co vám tyto země nabízejí za spolupráci s vaší krásnou zemí. Děkuji. A teď zástupci komise Evropské služby pro, vnějšnou, pro vnější činnost, nejprve za Evropskou komisi. Pokud eh, nikdo nemá nic, tak eh, máte slovo vy, pane premiére. Omlouvám se, ještě tady jeden, eh, jedna žádost o slovo. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych také eh, chtěl položit otázku, omlám si, budu muset odejít dříve, protože mám i další schůzky, což eh, doufám, že nebudete vnímat jako nezvořil, to mi, abych tady velmi rychle položil následující otázku. Vy jste tady hovořil o seznamu vašich priorit, velmi konzistentní měl by vést k dalšímu rozvoji vašeho státu. Velmi dobře jste identifikoval potřebu míru, transparentnosti, dobré zprávy země. A hovořil jste také o tom, jak důležité je to, abyste měli eh, institucionální kapacity. Já jsem také spolupředsedou eh, parlamentního zhromáždění s eh, africkými státy, se státy Tichomoří a e, mnohokrát jsem e, diskutoval o těchto partnerstvích. Vy jste, pane premiére, hovořil o strategickém partnerství mezi Sudánem a Evropskou unii. Já bych se chtěl zeptat, jestli regionální partnerství nemohlo být ještě vhodnější, protože takové partnerství by mohlo šířit mír a prohlubovat spolupráci i budování institucionálních kapacit. Možná, že tato partnerství by mohlo velmi dobře dosáhnout těch cílů, které jste tady tak hezky definoval. Děkuji a teď chci přát slovo zpátky panu premiérovi. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji vám, vážení poslanci, za vaše otázky. První otázka se týkala Darfuru a navracení eh, těch mm, imigrantů, jaký, jaké struktury jim tedy vytváříme a jak se obnoví důvěra. Jak to vidím tedy, jaký je náš pohled. Co se týká budování mírového procesu, tak jsme vys ustavili čtyři výbory nebo čtyři takové mm, pracovní skupiny, abych tak řekl, či s tematickým zaměřením. Jedna se zabývá ekonomickými a sociálními tématy, druhá se zabývá právními záležitostmi a záležitostmi přechodu ke spravedlivé justici. Další se týká politických záležitostí, zprávy věcí veřejných a další tedy mm, bezpečnosti my bych, chtěli bychom samozřejmě řešit kořeny tohoto konfliktu, tak abychom vybudovali dlouhodobé podmínky, podmínky pro udržitelný a dlouhodobý mír. E, uprchlíci, e, toto je vlastně, e, to jsou příznaky, symptomy krize, která vlastně přinutila lidi opustit své domovy, tedy hloubkové příčiny této krize zabývalého režimu. Z, z, lidé se vlastně scházeli v hlavních městech, ale zájmy většiny obyvatelstva vůbec nebyly eh, sledovány. Já jsem ne, to byla nejen návštěva města, ale vlastně já jsem se bavil s lidmi, ptal jsem se na jejich potřeby, na jejich zájmy jakmile jsme zahájili mírová jednání, tak jsme zahájili tedy návštěvy s nimi. Bude to samozřejmě dlouhá cesta, než vybudujeme, eh, dokončíme tento proces a úroveň vnímání těchto lidí, když jsme se s nimi setkali, oni vyjádřili všichni touhu vrátit se domů, do svých domovů samozřejmě. Toto je věc, na které musíme pracovat. Nebyla by to, nebyla by to budování míru, kdybychom ne eh, diskutovali a ne, nevyslychali potřeby lidí. Vztahy s Jižním Sudánem, ropa a tyto záležitosti. Tam jsou vlastně potrubí, ropovody, které vedou ze severní, z jižního do severního Sudánu. My otevíráme také přechody směrem, průchody směrem na jich. Je tam asi šest takových eh, bodů, takových míst. Některé z nich už jsou otevřeny. Obchodování samozřejmě mezi našimi dvě, těmi dvěma státy nám může pouze obou straně pomoci. Takže já se domnívám, je to takový spojovací pás mezi dvěma zeměmi. Já vlastně mm, samozřejmě jednám s prezidentem Jižního Sudánu a s jeho kolegy a dohodli jsme se, že je potřeba přeměnit tuto hranici v hranici míru, prosperity a rozvoje. Mnoho z těchto hranic nejsou, není ani potřebných my nepotřebujeme eh, demarkační linie, můžeme tam mít eh, měkké hranice, tak aby, eh, abychom mohli spolupracovat mezi oběma národy, oběma státy. Další otázka se týkala daňových záležitostí. Toto je samozřejmě velice důležitá oblast. Hmm pouze 6% eh, eh, DPH se nám daří vybírat, toto je skandální, je tam obrovské, jsou daňové úniky, vyhýbání se daním, mnoho státních společností v podstatě neplatí daně a jsme velmi odhodlaní eh, zahájit eh, velmi tvrdý reformní proces. Ministerstvo financí už vytvořilo, ustavilo výbor, který se bude zabývat daňovými reformami. Na příští své schůzi budou diskutovat eh, zprávu o velice konkrétních opatřeních a doporučeních, jak řešit ten obrovský problém daňových úniků. A budeme potom tato opatření implementovat co se týká přístupu k vodě, sdílení vody a spolupráce mezi eh, těmito třemi zeměmi. Tady jsem velmi optimistický. Domnívám se, že ta přehrada zajišťuje dostatečnou eh, nemnožství vody pro naše tři státy, Etiopii, Egypt a Sudán. A myslím si, že všechny tři země mohou využívat eh, toho. Jednání už proběhla minulý týden ve Washingtonu, kde hostila tato jednání, hostili Spojené státy a zpracovali jsme takovou roadmap, která vejde v platnost 15. ledna. Zahájíme proces, který nám umožní přijmout různá technická opatření. Jsou tam hlavně hlavně tedy eh, zlepšit řízení, zprávu eh, té přehrady, ale viděli jsme, že je tam odhodlání a vůle všech tří stran, aby se tyto věci řešily ke spokojenosti všech tří států. Dále je zde dotaz. Abdel Malik je také můj přítel, o čem hovořil polský poslanec. Ano, máte zcela pravdu. Naši lidé vyšli do ulic, bylo jich miliony. Samozřejmě jsou to ekonomické záležitosti. A ten slogan, to heslo, o kterém jsem se dříve už, který se mu citovalo, znělo svoboda, spravedlnost a mír. Takže svoboda, demokracie, to jsou klíčové eh, věci samozřejmě v pro budoucnost Sudánu. Z každodenního života v našem boji o nezávislost. Samozřejmě je zde něco, co bychom měli napravit, když jsme hovořili o Africe, tak se hovořilo o Ghaně jako o nezávislé zemi, ale to nebylo, není tak pravda. Sudán získal nezávislost v roce 90, 53, takže 56, pardon, takže pouhý rok před Ghanou, takže ale Sudán vlastně má vybudoval, vytvořený, měl vytvořeny politické strany a ty politické strany vlastně umožnily ehm, Potom tam tedy vzniklo toto masové hnutí, které šlo napříč nebo za, nad rámec politických stran. Byli to mladí lidé. A to vlastně eh, uvedlo v život tyto změny, které eh, nyní nastávají. Demokracie to je nikdy nekončící proces, nemůžete se poučit z nějakých eh, jin, praxí nějakých jiných zemí. Není to prostě žádný pevně daný model. Eh, a naučíme se demokracii pouze tím, že ji budeme praktikovat, že ji budeme prožívat. A myslím si, že jsme odhodlaní k tomu, abychom vybudovali naše demokratické instituce. Já vím, že je to obtížné, už jsem to řekl, není to lineární proces, ale ty miliony lidí, kteří vyšli do ulic, tak je vlastně vede tato touha vytvořit demokratickou zemi, kde bude panovat demokracie, vlá, právní stát a všechny tyto normy. Takže já si myslím, že jsem prošel ty otázky které se týkaly. A nyní zde byla ta otázka vzdělávání dívek a jejich přístupu ke vzdělání. Ano, já s vámi plně souhlasím. Ta situace se nesmí už, nesmí pokračovat, nesmíme to dovolit. Jak říkám, snaž, nastartovali jsme tedy, zahájili jsme tuto cestu. Samozřejmě jdeme tímto směrem, ale ještě je před námi hodně práce v tomto směru. Zejména se musíme zaměřovat na vzdělávání, zdraví a ještě více na vzdělávání dívek. Ne? Tak, aby dívky. Nemáme žádné iluze o té situaci. Ještě je zde hodně práce, kterou je potřeba udělat. Samozřejmě otázka, jak nám může EU pomoci v tomto Zejména tedy je to, eh, jsou to zdroje v oblasti zdravotnictví, v oblasti vzdělávání a mohu vám vás ujistit, že pokud mluvíme o prioritách, tak předchozí vláda 78 eh, prostředků věnovala do oblasti bezpečnosti. My bychom to chtěli změnit a nasměrovat daleko více prostředků do těchto oblastí, jako vzdělávání a právě řešit také tedy eh, boj, otázku boje proti diskriminaci žen, vztahy s Čínou a Ruskem. Čína v posledních několika dekádách byla velký partner. Byl to velký hráč v těžbě ropy u nás. Jedna z hlavních věcí, Č- Sudán má dluhy asi 56 miliard právě vůči Číně, takže musíme s nimi o tom jednat. Máme tam také, je tam také hodně projektů v naší zemi. Já už jsem řekl dříve, že jsme, chceme také vybudovat takovou zahraniční politiku, která bude obhajovat sudánské zájmy. Hm. Chceme jednat o všech tématech eh, se všemi zeměmi. Nebojíme se toho. A protože to, na tom závisí budoucnost naší země a těšíme se na budování těch strategických partnerství, ale musíme zohledňovat v prvé řadě naše zájmy. Toto, tímto budeme vlastně řídit také naši zahraniční politiku. A poslední věc, nebo poslední otázka, ta se týkala partnerství Partnerství regionu. V minulosti samozřejmě tam vznikaly problémy s našimi sousedy, nicméně my se snažíme vybudovat takové vztahy, které budou založeny na důvěře, na vzájemném respektu, a myslím si, že s tímto odhodláním se nám podaří vytvořit taková partnerství, která nám eh, pomohou prohloubit náš rozvoj a skutečně budou eh, zajišťovat stabilní mír v, naší, v našem regionu. Je potřeba se na to dívat v takovém širším pohledu, samozřejmě i eh, z hlediska spolupráce s Evropskou unii a s dalšími státy. A já si myslím, že toto poskytne dobrou příležitost spolupracovat s ostatními zeměmi a regiony, zejména tedy budovat dobré partnerství s EU na dlouhodobém základě. Děkuji, pane předsedající. Děkuji, nyní má slovo pan předseda Vaščekovský. Děkuji mnohokrát. Pane premiére, za oba výbory Evropského parlamentu bych vám chtěl poděkovat za vaši přítomnost, za to, že jste se s námi podělil o informace o stávající situaci v Sudánu a také, že jste hovořil o svých prioritách a plánech na transformaci vaší země. Že jste hovořil o tom, jak dosáhnout demokratických řešení ve své zemi. Jako poslanec zvolený v křesťanské zemi od vás velice rád slyším, že ve vašich orgánech jsou zastoupeni i kopští křesťané. Doufám, že to je pouze začátek naší spolupráce. Mám za to, že do budoucnosti bude plodná a že bude přínosná jak pro Sudánce, tak pro Evropany. Ještě jednou vám děkuji za to, že jste mezi nás přišel. Děkuji a tím můžeme skončit dnešní zasedání.